bilanci lucemburského předsednictví. Tady zdravím pana Xavera Betela, velice srdečně vás vítám a stejně srdečně tady vítám pana předsedu komise Junkera. Slovo má pan Betel, prosím. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji, že mám příležitost seznámit vás s hodnocením, i když eh, stručným a neúplným, lucemburského předsednictví v Radě. Víte, že toto předsednictví probíhalo ve velice složité situaci a někdy i situaci dramatické. Před Unii stojí bezprecedentní výzvy, jedná se především o hledání odpovědi na finanční a hospodářskou krizi. V této oblasti už se situace zlepšila, ale musíme být opatrní. Dále ale eh, také si musíme uvědomit eh, rostoucí nestabilitu za našimi hranicemi a objevuje se snaha některých národů uzavírat se do sebe. Jakoby to nestačilo, ještě další dva specifické jevy se přidaly k této složité situaci a sice je to migrační krize a eh, nárůst terorismu ve světě a zvláště v Evropě v podobě atentátů spáchaných v Paříži v loňském roce. Předsednictví se snažilo reagovat rychle a konkrétně. Pokud jde o migrační krizi, nebudu zabíhat do podrobností, ta jednotlivá opatření v oblasti odpovědnosti členských států a v oblasti solidarity mezi členskými státy byla přijata s tím, že bude třeba ještě zajistit důstojné přijetí uprchlíků, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu. Tato opatření se týkala re- integrace a relokalizace eh, migrantů, nové návratové politiky, politiky přijímání prostřednictvím hotspotů, definice nového rámce a posílení vnějších hranic naší unie. Všechna tato opatření byla zavedena velice naléhavě, některá přinášejí eh, výsledky teprve nyní, jsou eh, nezbytnou součástí reformy migrační politiky, která samozřejmě ještě neskončila. V této souvislosti vítáme návrhy komise předložené v prosinci 2015. Nicméně v, na jaře hrozí, že ta migrační krize bude pokračovat ve stejném rozsahu a je tedy zcela nezbytné zavést opatření, o kterých se už rozhodlo. Protože i když spoluzákonodárci mají tu nejlepší vůli, tak nemůžeme ty toky omezit, pokud ta dohodnutá opatření nebudou skutečně realizována. Všichni víme, že tady jde o e, celistvost šengenského prostoru. Ten bude fungovat pouze tehdy, když budou pravidla dodržována. V tomto ohledu už od listopadu 2015 vyzýváme k tomu, abychom se snažili o komunitarizaci zavedení kontrol na vnitřních eh, hranicích v případě, že je to zapotřebí a aby se to nenechávalo na členských státech. Tato iniciativa eh, vlastně zavedení národních kontrol, protože to pak není sladěné. Eh, ne všechny nástroje šengenského prostoru byly využity a možná by bylo dobré to rychle napravit. Dnes je prioritou, abychom podstatně omezili tok uprchlíků, protože jinak eh, přejdeme od podporu veřejného mínění. Dále je třeba také rozběhnout relokalizaci. Všechny členské státy se do toho musí zapojit. Eh, Sice už se zaznamenal pokrok, ale je třeba učinit ještě více a všichni musí dodržet své závazky a zhostit se své odpovědnosti. Ano, jedná se i o otázku solidarity mezi členskými státy, která eh, probíhá na politické, nikoli právní úrovni. Solidarita v historii naší unie není solidaritou jednosměrnou. Je třeba umět eh, dávat a také eh, přijímat. Nelze jenom očekávat, že budeme jenom přijímat. Tato solidarita platí i pro partnerské země z Balkánu a Turecka. Proběhla konference o balkánské cestě a ukázaly se možnosti, jak situaci řešit. Libanon a Jordánsko, to jsou země, na které také nesmíme zapomínat. Pařížské atentáty v roce 2015 byly nejdramatičtějším momentem eh, při zhoršování bezpečnostní situace v Evropě i mimo ní. Je třeba zabránit eh, takovémuto směšování migrační otázky a terorismu. Je třeba také zabránit eh, tomu, aby toto směšování bylo příliš snadnou odpovědí. My jako předsednictví jsme se snažili nastínit různá opatření, která začala se připravovat už v návaznosti na atentáty Charlie Hebdo, ale možná společná Evropa nejprve nereagovala dostatečně rychle. Je třeba eh, také říci, že po eh, několika letých diskusích se konečně podařilo eh, spoluzákonodárci přejmout směrnici o PNR. A my jsme se vždy spoléhali na ehm, tento parlament, zvláště na jeho výbor pro spravedlnost a vnitřní věci. Chceme-li, aby Unie ehm, se dále rozvíjela, potřebujeme i nadále podporu Evropského parlamentu. A já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat vám nejen za vynikající spolupráci za posledních šest měsíců, ale také za to, že jste rozhodným způsobem přispěli k tomu, že Evropská unie učinila pokrok v celé řadě klíčových oblastí, eh, které byly jádrem programu předsednictví. Měli jsme 36 témat, která byla uzavřena spolurozhodováním. Chtěl bych si zmínit o rozpočtu na rok 2016. Eh, byla to dohoda o reformě Soudního dvora EU. Bylo to e, směrnice o schromažďování údajů o cestujících, o prezumci neviny, zjednodušení oběhu některých veřejných dokumentů. Dále to byla dohoda o nařízení o referenčních indexech a dohoda o balíčku o ochraně údajů. To jsou jenom některá z důležitých uzavřených témat. Lucemburské předsednictví zorganizovalo také první dialog o dodržování právního státu v naší unii. V posledních měsících a zvláště týdnech se vedou dis- diskuse a poslední vývoj ukazuje, že tento proces je velice relevantní. Tento dialog je teprve na počátku a musí se v nadcházejících měsících ještě prohloubit. A nejen v oblasti vnitřních věcí jsme museli mít mimořádná zasedání. Byl to případ i krize v mlékárenském sektoru, byly problémy evropského ocelářského průmyslu v důsledku nekalé obchodní politiky třetích zemí. Pokud jde o obchod, chci zmínit některé pokroky kupředu, například mechanismus eh, řešení sporu mezi investory a státy v rámci dohody TTIP a děkuji předsedovi Šulcovi za jednání, které se konalo v Bruselu spolu se sociálními partnery a kde jsme diskutovali právě o TTIP part, sociální partnery z 28 zemí jsme pozvali na toto jednání, protože pro nás by TTIP neměl být dohodou, která nějak ohrožuje hodnoty a důvěru ze strany evropských občanů. Tato dohoda by měla být vnímána jako příležitost a je tedy důležité, abychom zcela transparentně vyjednávali. Ministerská konference VTO v Nairobi znamená konec kola z Douha, ale podařilo se znamenat i pokrok na multilaterální úrovni. Chtěli jsme modernizovat pracovní metody v oblasti konkurenceschopnosti a soustředit se na zavedení stabilní regulace, která bude podporovat investice v návaznosti na Junckerův plán. E, právě s cílem najít nové finance a investice jsme v rekordním čase schválili obecný přístup Rady, k sekuritizaci, což by měla být taková první cihlička v té stavbě Unie kapitálových trhů. Eh, také máme směrnici o výměně eh, informací o daňových rozhodnutích. To je eh, významný signál vůči světu ohledně fiskální transparentnosti. Dále ve fiskální oblasti Rada schválila důležité mm, věci, například iniciativu BEPS, OECD oproti erozi daňového základu a převádění zisku. Dále prohloubení sociálního rozměru Unie a zavedení skutečné sociální zprávy, tak jak se to dělá v ekonomické a finanční oblasti. To je další eh, cíl Lucemburska, který přetrvává. Učinili jsme pokrok v posledním pololetí, i když je třeba ještě učinit mnohé. Myslím, že jsme také udělali pokrok v oblasti udržitelného rozvoje. Koordinovali jsme práci Evropy na agendě 2030 a také jsme koordinovali příspěvek EU ve spolupráci s Francií na COP21 v Paříži. První všeobecná a závazná dohoda proti klimatickým změnám vznikla právě na této konferenci. Také jsme se snažili o spolehlivou, transparentní a přesvědčivou zprávu energetické unie a snažili jsme se tedy podporovat udržitelný i energetický přechod. Také jsme dokončili oblasti jako čtvrtý železniční balíček, ta část, která se týká liberalizace e, dopravy cestujících na železnici a část, e, která posiluje zprávu železniční infrastruktury. Také jsme se začali e, zabývat digitálním trhem, což je obrovské téma a je to vlastně nezbytné pro dokončení vnitřního trhu. A také by to mělo znamenat širší aplikaci principu vzájemného uznávání. Tady bych chtěl říci, že pro mě osobně to bylo uspokojivé, protože ve své zemi jsem ministrem telekomunikací a jsem rád, že se spoluzákonodárci dohodli na návrhu směrnice NIS, která posílí bezpečnost počítačových sítí ve světě. I zde ještě toho musíme udělat hodně. Je smutné, že Evropská unie dnes se vlastně nachází mezi dvěma blínskými kameny mezi eh, USA a Čínou a často naše mladé talenty jsou nuceny Eh, opustit kontinent, aby se jim dostalo eh, uznání na jiném kontinentu, protože u nás stále ještě v této oblasti máme 28 různých právních předpisů. Hovořil jsem o spolupráci mezi radou a parlamentem, ta byla dobrá. Eh, také se nám podařilo dohodnout na rozpočtu pět dní před vypršením lhuty a to je, myslím, rekordní výsledek. Parlament, Rada i Komise společně vytvořili podmínky pro harmoničtější fungování tohoto trojuhelníku díky meziinstitucionální dohodě. Zatím máme tady do, politickou dohodu, ale doufáme, že tento nový systém eh, rychle vstoupí v platnost, až se vaše schromáždění k tomu vyjádří na počátku jara. Dále je také třeba vyladit legislativní procesy v Evropě tak, aby byly transparentnější a aby se snížila administrativní a rozpočtová zátěž pro malé a střední podniky. V této krizové době je, myslím, často populárně očerňovat evropský projekt a i ty největší nadšenci si kladou otázku, jak dál. Nezapomínejme na to, že mladým generacím musíme připomínat, že už od roku 57, eh, kdy tento projekt existuje, žijeme v míru eh, je určitě užitečné, když eh, třeba eh, jako lucemburský student jsem eh, mohl při Erasmu v Řecku vlastně objíždět země. Kdybych se narodil později, mohl jsem jet třeba i do Skopje, do, do Makedonie, do dalších zemí. A dnes pro mladé lidi je nepředstavitelné, že by někde byly hranice, že by někde byly směnárny. Lidé se stěžují, ale málo často mladým lidem se připomíná, co to znamená, že v Evropě je svoboda, že se můžete zamilovat do někoho, kdo má jiný pas, můžete jít eh, k lékaři v jiné zemi a myslím si, že to je třeba připomínat neustále, zvláště mladé generaci a neměli bychom očerňovat tento projekt. Z hlediska mé země je třeba rychle pokračovat v evropské integraci protože právě to je řešení, které Evropa musí zvolit v době krize. Dámy a pánové, určitě bych toho mohla říci více, ale mám málo času. Má země je šťastná, že po druhé mohla předsedat Evropské radě a jsem rád, že vám za to dnes mohu poděkovat a chci také poděkovat všem úředníkům, ať na vaší straně, na straně komise nebo na straně Lucemburska za práci, kterou odvedli, protože oni hodně pracovali na tom, abychom mohli za posledních šest měsíců dosáhnout těch cílů a chci, vám, eh, chci jim vaším jménem poděkovat. Vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát panu ministerskému předsedovi a slovo má nyní předseda Evropské komise, pan Juncker. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a vážené poslankyně. Um, od té doby, co jsme se viděli posledně, byly spáchány nové hrozné uh, zločiny v Istanbulu a v Jakartě. Naše demokracie, kterou představuje tento parlament a Hodnoty, které jsou jim základem, jsou však silnější než teroristické hrozby. Tyto akty nemohou nikdy diktovat naše jednání, eh, naše činy a nemohou nás definitivně zastrašit. My budeme i nadále usilovat o ochranu naší svobody, našeho způsobu života, eh, způsobu jimž společně eh, žijeme a pokud eh, jde o lucemburské předsednictví, tak chci ještě jednou z celého srdce vyzdvihnout lucemburské eh, předsednictví eh, a jeho ministry předsednictví odvedlo skvělou práci a platí i zde, že Není důležitá kvantita, ale kvalita. Protože tady jsme eh, byli svědky skutečně obdivuhodné kvality, s níž lucemburské předsednictví eh, pracovalo. Připomínám v roce 84 lucemburské předsednictví eh, tehdy dalo jasnou, jasný impuls dokončování jen první části vnitřního trhu mezivládních dohod o později tedy potom v roce 97 dokončení eh, hospodářské a měnové unie, rozšíření, které umožnilo Evropě eh, oběma eh, tedy polovinám Evropy dýchat společně. A toto předsednictví navázalo na toto bohaté dědictví. Předsednictví probíhalo v podmínkách obzvlášť nesnadných. Jednak eh, to byla otázka migrace, kdy se podařilo ovšem vést, eh, tedy se, kdy se muselo vést dialog mezi 28 8 různými realitami s často odlišnými názory. A kromě toho tu byly eh, různé klíčové otázky Eh, ať už to byla, byly jmené údaje eh, cestujících v letecké dopravě nebo jiné. Můžeme vyčíst například tedy ta mezivládní dohoda, kterou jste zmínil, má velký význam, který nelze podceňovat. A elegance síž lucemburské předsednictví vedlo práci v průběhu klimatické konference v Paříži To jsou všechno eh, výkony, které se možná nezmiňují tak často, ale zůstávají zapsány v análech Evropské unie. A e, nyní tedy k e, uprchlické e, krizi e, tady s podporou vašeho parlamentu a pana ministra byly e, rychle dosaženy e, dohody o plánu relokalizace e, přistěhovalců. Bohužel tato dohoda schválena radou e, zatím nebyla převedena v činy. Pokročili jsme také, i když možná podle některých um, příliš málo pomalu, i v dalších oblastech. Například první hotspoty, um, řešení balkánské cesty, vztahy s Tureckem a kromě toho jsme navázali také důležitou, významnou spolupráci s našimi africkými partnery. A dnes máme k dispozici nové nástroje, prostřednictvím nichž můžeme účinněji čelit migračnímu tlaku. Samozřejmě musíme zavádět i další nástroje, jako je například, které se týkají tady eh, vnějších hranic, Eh, nesmíme si dělat iluze. Lépe zvládat migraci v těchto všech aspektech, to představuje dlouhodobou, dlouhodobý úkol, dlouhodobou práci a nesmíme eh, marnit čas, musíme eh, využít eh, té, toho, co, těch základů, které lucemburské předsednictví položilo. Eh, například hotspoty, relokalizace, to jsou všechno prvky, které jdou ruku v ruce, které nejsou jeden od druhého oddělitelné. Pouze celek těchto opatření nám pomůže snížit migrační toky a tím pádem zamezit rizikům jim a tomu všemu, čemu teď Schengen čelí, protože tady jsou obrovská rizika, je tu skutečné riziko přežití Schengenu. A my teď lehko vážně zavádíme kontroly na vnitřních eh, hranicích, ale neuvědomuje se mi, že ne, musíme si uvědomit, že to má obrovské ekonomické náklady. A za nějakou dobu bychom se mohli začít eh, ptát, eh, proč máme vlastně společnou měnu, když tu není svoboda pohybu. Evropská unie v určitých svých aspektech je ohrožena a e, skutečně ta, to, co se děje teď, by mohlo jít mnohem dál. Navzdory všem to, těm, těmto potížím a problémům lucemburské předsednictví předsedalo radě skutečně bravurním způsobem. A oni vždy nestráceli ze zřetele ten větší celek. A ten gordický uzel dokázali protnout velice eh, umně vedli vyjednávání. Velmi, velmi se snažili, například co se týče jmené, jmených údajů cestujících. To je jeden z příkladů. Dále nová Evropská směrnice o ochraně údajů, další příklad. Eh, ta, tato nařízení o ochraně údajů z toho se stalo skutečně velice dobrá, dobrá podařená věc. Paní Redinková toto nařízení navrhla v roce 2012 a předseda komise to zařadil do svých programa, programových priorit a lucemburské předsednictví toto základní nařízení o ochraně údajů skutečně dokázalo, jak si dovést do dobrého konce. To je téměř až patriotický výkon lucemburského předsednictví a já jménem komise děkuji za toto mnohokrát panu premiérovi Betelovi. Navíc toto předsednictví bylo skutečně úspěšné. Lucemburská vláda se velmi snažila, eh, a nejenom ona, všichni její pomocníci a pracovníci, mohou být, myslím, hrdi na to, čeho dosáhli. Děkuji mnohokrát panu předsedovi komise a slovo má jménem za politickou skupinu EPP paní Vivian Redingová. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Malé země mohou se zhostit předsednictví dobře a Lucembursko toho se opět stalo důkazem díky institucionální zkušenosti staré již několik desetiletí. Samozřejmě povaha předsednictví se změnila od Lisabonské smlouvy, která nahradila rotující předsednictví trvalým předsednictvím Evropské rady. A Eh, předsednictvím eh, zahraničních záležitostí, ale stále je tady jsou ještě evropské právní předpisy, které jsou navrhované komisí a které potom trpělivě článek po článku eh, se musí projednávat. A právě tady solidní práce lucemburských úředníků vedla k pokroku v desítkách oblastí. Mám mimo jiné na mysli reformu Evropského soudního dvora, institucionální dohody, železničního balíčku, ochranu mm, údajů, PNR a tak dále. Byla to eh, práce skvěle zvládnutá, eh, provedená s jasným know-how, s angažovaností práce prováděná v zájmu Evropy a lucemburští úředníci a ti, kteří jim pomáhali a bylo jich hodně, si za to zaslouží náš dík. Vláda byla schopná eh, vést jednotlivá témata. Ministr zahraničních věcí Jean Aslbon byl na všech frontách, jeho angažovanost eh, jsme zaznamenali a ceníme si, stejně i ministra pro evropské záležitosti Nikolase Schmidta, který byl k dispozici Evropskému parlamentu. Připomínám ještě COP21, kde lucemburské předsednictví podpořilo vynikající práci Francie a díky tomu Evropa hovořila jediným hlasem. Velice za to děkuji všem. Jinak eh, to byly, eh, byl rok nebo období krizí bezprecedentních a nekonečných. Eh, krize Řecka byla téměř zastíněná migrační krizí a terorismem. V mnoha členských státech jsme zaznamenali nárůst nacionalistického populismu, egoismu a e, nedostatku odpovědnosti za společnou budoucnost e, našeho světa dílu. Předsednictví s takovýmito vážnými problémy nemohou dělat mnohé, protože se mění, ale krize zůstávají. Může být rok 2016 změnou směru? Můžeme znovu navázat na zakladatelské představy, kde se hovoří o konzistenci, respektu, solidaritě, kde se hovoří o Evropě, která jde kupředu protože právě to je to, co bychom si přáli. <clears throat> Děkuji mnohokrát paní Redingová. Slovo má za frakci sociálních demokratů paní eh, poslankyně Delvo. Děkuji vám, pane předsedo, pane ministře, pane předsedo komise. Jakožto uh, lucemburčanka, uh, socialistka, chci samozřejmě pozdravit lucemburské předsed, předsednictví. Uh, Jakožto eh, evropská poslankyně chci poděkovat tomuto předsednictví za šest uplynulých měsíců. Unie čelila stále, čelí obrovským výzvám. Bylo nutné reagovat na krize, eh, eh, které ohrožují naše evropské hodnoty, soudržnost Evropské unie. A to se stalo skutečně s bravurou, um, lucemburský eh, pan ministr, eh, Niko, eh, pan Nikola Schmidt, pan premiér, který strávil čas zde v, v Evropském parlamentu. Všechno to bylo zkrátka dobře odvedeno. Ale co chci zmínit, je zejména práce na těch možná méně známých oblastech, Eh, to byly často kapitoly, které se vlekly již v dlouhou dobu, dlouhá léta a spolupráce mezi radou, předsednictvím a parlamentem byla skutečně vynikající až exemplární. A eh, to bylo díky jednak lucemburskému předsednictví, ale také eh, díky všem státním úředníkům, eh, jak eh, lucemburským, tak ze stáleho zastoupení a chci jim všem poděkovat. A nezbývá než popřát následujícím předsednictvím, aby se jim dařilo eh, prokázat stejnou vůli a ducha solidarity v zájmu celé Evropské unie, protože tato potřebuje. Děkuji. Děkuji paní Delvo a slovo má nyní za frakci EKR paní poslankyně Stevens. Dank u wel, voorzitter en collega's. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Vážené kolegyně a vážení kolegové, Lucembursko se skutečně prioritně věnovala bezpečnostní otázce a e, existují již výsledky. Například je zde dohoda v oblasti PNR, konkrétně to znamená, že bezpečnostní síly mají nyní možnost využívat údaje o cestujících v letecké dopravě, to je zásadní pro boj proti terorismu. Dále má být v rámci Europenu vytvořeno antiteroristické oddělení, které se bude například věnovat tomu, že budou hledat na internetu internetu eh, teroristické obsahy a odstraňovat je. Ochrana eh, údajů občanů ovšem zůstává i nadále eh, zajištěna. Co se týče pilotního projektu pro přerozdělování žadatelů o azyl v e, Evropě, je vlastně jediným rezultátem v oblasti migrační politiky. Proč tomu tak je? Protože některé země se brání dostat své odpovědnosti. Evropa není schopna uh, Eh, skutečně chránit své vnější hranice, což ještě zhoršuje migrační krizi a proto doufám, že během nizozemského předsednictví dojde k vytvoření nějaké systematické politice ochraně hranic. Musíme nějakým způsobem zastavit nekoordinovaný příliv uprchlíků, například tím, že budeme posílat zpět převaděčské lodě. Dále musí žadatelé, které již požádali o azyl v transitní zemi, eh, být eh, jaksi mm, nesmím povoleno, aby žádali o azyl ještě v Evropě. Je důležité abychom měli nějaké kvóty pro maximální počet žadatelů o azyl a přijímali pouze ty, kteří jsou skutečně nejvíce zranitelní. Tímto způsobem dokážeme ze hry dát pryč převaděče. A na závěr chci říci, že jsme zklamáni tím, že jste vůbec nic neřekli o britské otázce, tedy o reformě Evropské unie. To je, myslím, také velmi důležité pro budoucnost Evropy. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Stevens a nyní má za frakci liberálů slovo pan poslanec Gerenc. Předsedo, ministře, když jste předložil um, eh, priority předsednictví, tak jste říkal, že těch šest měsíců, tedy kdo mohl vědět, že těch šest měsíců bude eh, zároveň provázeno tak složitými okolnostmi, externími i interními. Již eh, existující krize v červenci se staly krizemi existenčními pro Evropskou unii. Existenčními zůstávají i nadále, protože naše členské státy nejsou zatím ochotny vybavit Evropskou unii dostatečnými zdroji, aby je mohla vyřešit. A o to více je potěšující vidět, jak jste se zhostili těchto zodpovědností. Třeba eh, rozpočet na rok 2016, kterého jsme dosáhli jedno, takřka jednomyslným rozhodnutím a um, otá- pokroky v, otázky, v otázkách eh, vnitra a spravedlnosti, boje s klimatickými změnami a dokonce i v oblasti zemědělské a sociální. A vaším velkým přínosem eh, je, by však bylo ukázat, že můžeme tedy eh, se posunout před, i když výsledky nej, o vítězství není předem rozhodnuto. Ovšem, některé státy eh, to brzdí, tedy pokud jde o solidaritu v velkých krizích, jako je krize uprchlíků. Eh, indiference některých eh, členských států vůči tedy odlehčení zátěže těm, na které připadla hlavní míra, hlavní zodpovědnost, pokud jde o přijetí uprchlíku. Kromě toho jsou tady důležité výdobytky, jako je třeba Schengen, které musíme eh, chránit. Eh, nemůžeme k tomu přispívat jen takovým homopatickým eh, způsobem. Kdyby Německo nepřijmulo teď 24 tisíc dalších uprchlíků, tak bychom si eh, těžko dovedli situaci představit. A skutečná krize eh, začátku roku 2016 je krizí solidarity. Neschopnost eh, rozdělit úsilí mezi 28 státy není dobrým znamením. A já jsem si jist, že konec předsednictví nebude koncem příspěvku Lucemburska k solidární unii. Eh, děkujeme a spoleháme se i nadále na vaše zkušenosti, eh, na zkušenosti státu, který zastupujete, na jeho eh, schopnosti postupovat a posunout Evropu dále k federalistické vizi, protože vidíme tady neschopnost toho mezivládního systému, který je paralizující a e, zatím stojí zejména suverenisté a nacionalisté všech možných druhů, ale Evropská unie a její obyvatele si zaslouží více, zaslouží si efektivní, svobodnou Evropskou unii. A e, tyto sny se mohou e, naplnit jedině prostřednictvím toho, abychom vtiskli Evropské unii tu velkou federální pečeť. Děkuji panu Gerencovi a slovo za GUNGL má Nyní pan Papa Dimulis. Děkuji, pane předsedo. Pane Betele, pane Junkere. Je mi líto, ale ani já, ani má politická skupina Nemůžeme stílet váš optimismus, který jste zde nyní projevili. Lucemburské předsednictví se snažilo, ale nyní, když hledíme na jeho výsledky, a jsou to tedy výsledky, kterých dosáhla rada. Rada pracovala 6 měsíců. A čísla a údaje jsou spíše znepokojující. Tady je třeba eh, spíše něco vylepšit a ne být spokojen sám se sebou. Eh, je zde rozhodnutí, že budou přesídleni uprchlíci, eh, přerozděleni po Evropě, asi 160 tisíc. A jak vypadá výsledek? Přerozděleno bylo několik stovek lidí, takže to, to rozhodnutí nebylo uskutečněno ani z jednoho procenta. Řecko tuto zemi se nechali sami, bez pomoci. Řecko musí přijímat sta tisíce uprchlíků. Podepstali jste s Řeckem rámskovou dohodu, ale pan Trememans říká, že se nic nezměnilo při zmírňování toku uprchlíků směrem do Řecka proto, že turecké úřady sice chtějí peníze, ale nechtějí implementovat rozhodnutí, která byla přijata a dále posilování nacionalismu, egoismu, ksenofobie, ty hlasy, které volají potom, že Schengen již není potřeba, že by se měl zrušit. Ovšem, pokud se Schengen zhroutí, zhroutí se také eurozóna, takže to nebude špatné pouze pro uprchlíky a migranty, ale také pro ekonomiku. Prohloubí se nezaměstnanost a chudoba a proto je nyní na čase, abychom něco skutečně udělali. Potřebujeme velké iniciativy a ne, abychom si zde navzájem blahopřáli. Potřebujeme iniciativy proto, abychom řešili ty velké problémy uprchlíky a nezaměstnanost a chybějící růst. Děkuji panu Papadimouli Šulcovi a nyní za frakci zelených má slovo pan Bytykofer. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére Beletele, vaše předsednictví, pane premiére, se stávalo jako každé z plánů a událostí. Pro realizaci plánu za to neodpovídá tedy te sami a za události již vůbec ne. Nyní bychom tedy mohli porovnat to, co jste si předsevzali a to, co bylo skutečně zrealizováno. A já si myslím, že některé věci alespoň jsou takové, že jste nebyli asi tak úspěšní. Například ta nová nutná bilance mezi evropskou obchodní politikou a průmyslovou politikou, nebo eh, Small Business Act, nebo e- Evropy i za celé evropského semestru. Ale když já si učiním svou vlastní bilanci, tak pro mě převažují ty pozitivní aspekty vašeho předsednictví na dva. Upozorním za prvé základní nařízení o ochraně údajů, které jste dovedli do úspěšného konce a dále příspěvek vašeho předsednictví vás osobně a také pana ministra váš příspěvek a jejich příspěvek ke klimatické konferenci. Proto vám tedy děkuji za toto předsednictví, ale zároveň, a to je takový širší pohled na tuto problematiku, v Evropě zažíváme, já myslím, že to tak mohu říci, novou normalitu, která je charakterizována tím, že se překrývají výzvy a krize mnohonásobně a tento stav se rychle nezmění. Na tuto novou normalitu si musíme zvyknout. A je to normalita, kde máme jaksi silnější protivítr, než jak jsme byli zvykli. Pro občany to znamená ztráta jistoty a stability. A pokud nechceme, aby se šířila v Evropě politika strachu, tak musíme přijít s nějakou úspěšnou politikou, která občanům poskytne naději, ale to není pouze rétorická výzva. Nemůžeme hovořit pouze o hope on change, ne. Musíme něco skutečně pro občany udělat, něco konkrétního. Podle toho nás budou poměřovat, zda jsme schopni přinášet řešení jejich problémů. A vy jste na počátku svého předsednictví řekl, že musíme naslouchat občanů. Já si myslím, že to je zásadní princip. A znamená to ovšem také, že musíme naslouchat občanům i tam, kde možná neříkají to, co my si přejeme slyšet. A když dnes říkáte, pane Betele, TTIP je šance, tak to znamená, že vy nenasloucháte občanům, kteří čím dál tím více, čím dál tím větším počtu dle Eurostatu ty typ kritizují a říkají, něco takového nechceme. Naslouchat občanům znamená, že také něco změníme. Dále jste řekl, že solidarita je rozhodující, já s vámi naprosto souhlasím, ale solidarita ne pouze tam, kde my něco požadujeme, ale také tam, kde ostatní něco požadují. Například musíme očekávat solidaritu od Polska u uprchlíků, což ale také znamená, že musíme dát solidaritu Polsku například v oblasti Nord Stream mainstreamu. A dále řekli jste, že se nesmíme opět schovávat do našich národních postojů. Já si myslím, že v této situaci musíme zachovat rovnováhu mezi unii států a mezi tou společnou unii občanů. A tuto rovnováhu musíme nějakým způsobem vyvážit novým způsobem. To je vlastně ten klíčový prvek v té debatě o Brexitu. A co se týče uprchlické politiky, tady je jedna věc jasná. Máme zde evropskou strategii a národní strategie, které jsou naprosto proti sobě, jsou neslučitelné. Tady tedy není možné evropské řešení Mělo by se ale hájit, hájího, ho zejména Německo. Prosím, předseda, pane poslance, ukončete své, své, svůj pravě. Ovšem, pokud by se Německo takto jednostranně prosadilo v této otázce, tak by to pro Evropu byla katastrofa. Děkuji. A není za frakci EFFDD pan Vali. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že dnes zažíváme v Evropě paradox Lucemburské předsednictví říká, že dosáhlo velkých úspěchů v oblasti justice a daňové spravedlnosti, ale v oblasti těch daňových dohod a daňových rozhodnutí proč neřekneme, že ta dohoda, která byla přijata v říjnu, má tolik mezer a nedostatků? A dále bychom také měli hovořit o záležitosti Fiatu. Evropská komise řekla, že tady došlo k nedovolené státní pomoci. Lucembursko je zemí, která by také měla v této oblasti něco učinit. V této záležitosti pan Grameně řekl, že musí být kritizována rozhodnutí Bruselu, což vede k nejistotě pro podniky a je třeba si, si tedy jasně uvědomit, k čemu vlastně došlo. A tady máme realitu země, Lucemburská, která po celá léta si budovala svůj vlastní pohybit, blahobyt na úkor evropských partnerů právě z důvodu těch daní, eh, které tam byly tak nízké a eh, které ty velké podniky v Lucembursku prostě platit nemusely. Eh, já chci říct, že ve výboru taxe se tomu budeme velice věnovat. A není možné, abyste se schovávali za dvěma velkými frakcemi. Pane Junckere, měl byste skutečně eh, zodpovědět na naše otázky, jinak títe na důvěryhodnosti. Děkuji a nyní paní Lepenová za frakci ENF. Vážený pane premiére, vážení poslanci, toto lucemburské předsednictví eh, začalo v době, kdy se odhalily LuxLeaks. Eh, daňové úniky vědomě organizované Lucemburskem ve prospěch nadnárodních společností a na úkor ostatních evropských zemí. Eh, evropští poslanci se rozhodli, že tuto aféru pohřbí, takže už se o tom nic nedozvíme. Byl zamítnut vznik vyšetřovacího výboru. Prostě ticho, švindluje se, evropské země jsou připravovány o eh, daňové prostředky. Všichni evropští občané a malé a střední podniky, které jsou čestné, musí platit víc a potom si to vlastně pro sebe přivlastní Lucembursko a jiné daňové ráje. A tato smutná EU s tím nic nedělá. Toto předsednictví končí v v době, kdy příliv migrantů je dramatický a nabírá obrovských rozměrů. E, přichází sem velké množství lidí do Evropy a také e, připomínám sexuální útoky na 200 německých zemí v centru Kolína. E, tyto akce sexuálního predátorství ukazují ústup naší civilizace. My všichni musíme hájit svobodu žen, aby mohli se po městě pohybovat beze strachu musíme se bránit radikálně odlišným kulturám, které mohou vytvořit konflikty uvnitř naší společnosti. Toto šílenství je třeba eh, zastavit. Má země trpěla příliš mnoho důsledky toho, těchto dramat. Opakovaly se islamistické atentáty. Musíme bojovat proti islamismu a kontrolovat naše vnitřní hranice. To je nezbytné. Chceme-li zajistit bezpečnost našich spoluobčanů, ale potřebujeme i větší e, změny. Je třeba naše národy se mohly reformovat. Multikulturalismus rozděluje a naopak národní jednota smírňuje eh, situaci a je třeba, co je tedy zapotřebí se k tomuto národnímu pojetí co nejrychleji vrátit. Děkuji. Slovo má nyní za neřazené pan poslanec Balco. Děkuji. Pane předsedo, Nemůžeme očekávat od předsednictví, že vyřeší veškeré problémy, ale od předsednictví můžeme očekávat, že v těch důležitých otázkách půjde správným směrem. Heslo znělo Unie pro občany. To byl záměr, záměr tedy se soustředit na občana. Je potřeba, aby Evropa se přiblížila občanům a lépe Eh, plnila jejich očekávání. Tohoto úkolu ovšem se eh, předsednictví nezhostilo úspěšně. Krize uprchlická ukazuje, že evropská politická elita se velice vzdaluje evropským občanům. Dále otázka migrace. Tady byla snaha to vyřešit eh, systémem kvót nechtěla, nebyla tedy zde snaha zastavit tu invazi, ale mělo se tedy vydat pravidlo, že se budou migranti přerozdělovat. V tomto ohledu je skutečně velké ohrožení to, že do Evropy přišlo, přišel jeden milion uprchlíků, ohrožuje to evropskou kulturu a bezpečí evropských občanů. Jiné řešení, které se, o které se pokusila politická elita, bylo to, že tedy vytvořili kontakt s Tureckem, snažili se zastavit příliv utrchlíků. To ovšem nebylo úspěšné. Dále vztah s Ruskem. Sankce byly rozšířeny časově i z obsahového hlediska, ale nedokázali jsme tím oslabit Putina a zároveň došlo k tomu, že četné podniky a členské státy e, byly vystaveni velké škodě, která ze sankcí vyplývala. I toto bylo stroskotání. Děkuji. A nyní za frakci EPP pan Kelam. Lucembursko se chopilo předsednictví v okamžiku největší krize, kterou Evropa kdy čelila, ale nezaváhalo, nepropadlo panice. Místo toho Lucembursko poskytlo eh, elegantní účinné vedení spolu se stávajícím eh, komisí vedenou panem Junkrem a tak šli ve stopách velmi dobré tradice. E, Estonsko které eh, se chopí předsednictví eh, za dva roky, se eh, velmi snaží poučit se z lucemburského předsednictví. Je to několik postřehů. Jednak pokud jde o kyberbezpečnost, tak došlo ke dvěma významným úspěchům. Jednak směrnice o NIS a dále balíček na ochranu údajů. To jsou to je skutečná páteř jednak kyberbezpečnosti a jednak vůbec digitální Evropy. Za druhé se já eh, jsem velmi spokojen s tím, že ehm, sankce proti ruským eh, agresiv, agresím, agresivním aktivitám byly eh, zachovány. I s tím, co se děje eh, v Syrii, pokud jde o ISIS, je důležité z hlediska důvěryhodnosti Evropy zachovat a udržet tyto sankce v platnosti, dokud nebudou naplněny minské dohody. Je velice dobré, že Rada navrhla Ehm, zjednodušení eh, investičních struktur a tím eh, usnadnila přístup malým a středním podnikům. Kromě toho, to bylo také jasné úsilí o zjednodušení eh, pravidel zemědělské politiky, ale i nadále tu zůstává důležitá výzva, protože i nadále tu není skutečná společná zemědělská politika v pravém slova smyslu. Pořád je tu 28 jednot samostatných eh, zemědělských politik a společný eh, jmenovatel je pouze to, že se snaží všechny dostat peníze z jednoho evropského zdroje. V této podobě SZP e je nadále zdrojem eh, pochybení a komplikací, ale i tak blahopřeji Lucembursku. Socialistik frakce Herr Sand. Děkuji a nyní pan Sand. V druhé polovině roku 2015 Lucemburské předsednictví a komise se snažili vyvést Evropskou unii z krize. Ovšem, jak vidíme z nedávné řecké krize a prchlické krize, všechno se dělalo v jakémsi nouzovém modu hašení požáru. Bohužel události ukazují, že ty naše předpoklady už nejsou v souladu s realitou ale jsou spíše, vycházejí se staré sociální reality. Ukazuje se, že lidé si to možná uvědomují. Když fungujete v tomto nouzovém uh, modulu, tak není čas přijímat strategická rozhodnutí, ale teď je čas, abychom přeskoumali věci i ze strategického hlediska, abychom se podívali na naše předpoklady, abychom mimo jiné se zamýšleli nad dosahem pravomocí Unie, nad politickou celeností, migračními politikami, dopady globalizace, nad mixem soukromého a státního sektoru a také na oblast vytváření nových pracovních příležitostí. Děkuji a nyní pan Kirchhoff eh, za frakci EKR. Pane předsedo, pane předsedo Junckere, pane ministře, já chci poblahopřát, pokud je o úspěch k PNR, je to jedna z největších, nejsložitějších složek poslední doby. Já eh, myslím, že je to dobře připraveno, ale žádám nyní parlament, aby přijal eh, tyto nástroje co nejdříve. Tím o to dříve je budeme schopni implementovat. V sázce jsou samozřejmě životy a bezpečnost lidí. Já hovořím také jako zpravodaj eh, mechanismu stále relokace Ehm, to se týká Dublinu, pohraniční stráže, ECRI. Potřebujeme samozřejmě čerstvé podněty. Nechceme systém, který je zablokován komplexností. A vyzývám ovšem ehm, předsedu komise, aby dělal to, co je nejdůležitější, aby se implementovalo to, co už máme, protože problém je, že se neuplatňují pravidla, která už teď máme. Zákony bez implementace jsou k ničemu a doufám, že v dalších několika měsících se skutečně začneme zaměřovat na zavádění stávajících norem. Děkuji a nyní pan Šuntes, Sago NGL. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Evropské komise, pane premiére. Vaše předsednictví nebylo pouze pro řehky, ale pro všechny, kteří věří, že Evropská unie je místem demokracie, Eh, velice nepříjemný zážitek. Došlo k jakémusi politickému puči proti Řecku. Během vašeho předsednictví ECB ilegálně zavřela řecké banky a hrozila jim bankrotem. To bylo za vašeho předsednictví. Tehdy byla vůle řeckého na voda vyhozena do odpadkového koše. Mám tím na mysli to referendum, kde více než dvě třetiny řeků se vyslovili proti memorandu a vy jste to ignorovali. Vašemu předsednictví vděčím za to, že nám byl vnucen další program, bohužel za podpory současné vlády. Tento program vede u nás v zemi k obrovským sociálním potížím. Během vašeho předsednictví se v Řicku ztratila jakákoliv forma lidskosti. Migranti, uprchlíci umírají, tonou ve středozemním moři aby vůbec nic proti tomu neděláte. Vaše předsednictví bylo zklamáním pro všechny ty, kteří věřili v to, že Evropská unie se opírá o hodnoty, jako je solidarita, lidskost a tak dále. Já doufám, že budoucností Evropy není takováto Evropská unie. Není to možné, aby toto byla budoucnost evropských národů. Ne nezaměstnanost, ne, ne recese, ne racismus. Děkuji. Za frakci EF e má nyní slova paní Bizoto. Děkuji, pane předsedo. Dnes hovoříme o bilanci lucemburského předsednictví a já musím říci, že je to katastrofa. V posledních měsících eh, se, se sem valí uprchlíci dále, terorismus a lucemburské předsednictví nic neučinilo a kdo nic nedělá proti něčemu, tak je vlastně komplicem toho, co se děje. Eh, ty skandály s daněmi, se zdaněním nadnárodních koncernů v Lucembursku, ty zde pořád jsou, je to nedořešené. Pan Předseda Juncker se na tom přímo podílí. On, když skandál prchu byl ministerským předsedou v Lucembursku a během posledních šest měsíců se vůbec neudělalo nic, aby se vrhl stín do této ostudné záležitosti. Jak může komise v této věci něco učinit, když jí předsedá někdo, kdo je vlastně jeden z těch obžalovaných? Evropě nechceme mít situaci, která mm, podporuje pouze banky a nadnárodní společnosti. Já tedy říkám ne této unii čestní občané eh, jak si mají z této eh, unie pouze negativa. Děkuji a nyní za frakci SAD pan Majnikins. Děkuji vám, pane předsedo. Vaše excelence, vážení kolegové, není nikdy jednoduché být malou zemí, zvláště když v minulosti mnohokrát vaše území bylo obsazeno jinými silnějšími. Lucembursko dokázalo překonat tuto překážku a bylo významným aktérem v procesu evropské integrace a ukazuje, že tedy ta velikost není tak důležitá. Tento semestr byl bez pochyby složitý kvůli zhoršení migrační krize a teroristickým útokům v Paříži. Doufám, že nedávno schválená opatření posilující vnější hranice a bojující s vnitřní radikalizací brzy přispějí k dlouhodobým výsledkům. Balíček o ochraně údajů, zřízení evropského PNR, reforma Soudního dvora EU, to jsou také pozitivní výsledky. Jenom mě mrzí, že má vlastní země Lotyšsko nebyla eh, schopna eh, přijít s obdobnými výsledky během svého předsednictví právě před předsednictvím lucemburským. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní pan Anemans za frakci ENF. Děkuji, pane předsedo. Lucemburské předsednictví skončilo tak, jako v podstatě všechna ostatní předsednictví, dnes jsme to tady slyšeli, blahopřání, navzájem si všichni klepou na ramena a říkají si, jak byli skvělí a jak vše výtečně probíhalo. Ovšem, je třeba si uvědomit, že že si musíme zvážit, jak chceme jít dál. Potřebujeme čím dál tím více pokroku Evropské unie. Vy jste to částečně dokázali, eh, jak si eh, mám tím na mysli fiskální unii. Pak je tady ta frustrace ze skandálu LuxLeaks. A také jste něco učinili v oblasti otevřených hranic. Ale musím říct, že poslední jaksi záblesk děje je to, že tady v rámci že ti eurobyrokraté a e, fanatici nadšení pro EU jsou tedy kritizováni, že rada tedy neučinila více. Já jsem rád, že tedy více neučinila. Děkuji paní Breso. Děkuji, pane předsedo. Pane ministerský předsedo, pane předsedo Junckere, milé kolegyně, milí kolegové. Na rozdíl od ostatních kolegů bych rád poděkovala lucemburského předsednictví za spolupráci s naším parlamentem, ale zejména za jeho úsilí a pozornost, kterou věnovalo důležitým tématům pro evropskou budoucnost. Zejména bych ráda zdůraznila to, že velmi podporovali meziinstitucionální spolupráci. A v Evropě je vždy důležité mít vedoucí vůči osobnosti, které jsou, kteří jsou prozíraví a mají odvahu. A vy, pane premiére, jste to dnes dopoledne ještě jednou prokázal. Zároveň bych chtěla zdůraznit tu práci, která byla odvedena v oblasti podpory sociální dimenze Evropské unie, sociální parametry parametry, které byly zahrnuty do hospodářské a měnové unie. Ještě to není zrealizováno, ale je to pokrok a je to krok správným směrem a tady my tedy věříme ve vaši ochotu, že půjdete to co cestou i dále. Ještě jednou děkuji za veškerou práci, kterou jste odvedli například v otázce řešení uprchlické krize a migrantské, migrantských otázek. Dohoda v Černu byla pokrokem. Potřebujeme společnou politiku v této oblasti a další předsednictví toto samozřejmě musí uvést v praxi. Je třeba, abychom pokročili směrem k společné bezpečnostní a obrané politice. Více Evropy je důležité, ne méně Evropy, jak tady požadovali někteří kolegové. Děkuji za frakci ECR. Má slovo nyní pan Černěcky. Äh, takže se dostáváme k postupu Catch DI a jako první má slovo pan poslanec Šváb. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Chtěl bych uh, pozitivně hodnotit lucemburské předsednictví ze tří aspektů. Za prvé, pane premiére, chtěl bych vám poblahopřát vám a vašim pracovníkům za to, že jste skutečně bravurním způsobem, možná z tradice poněkud menší země v Evropské unii, dokázali vypracovat, dokázat eh, kompromis pro evropskou bezpečnostní strukturu v oblasti IT. Což nebylo jednoduché, protože my, eh, Rada i parlament, jsme vlepšili návrh komise a já musím říct, že tehdy předseda komise ještě nebyl Jean-Claude Juncker. A tady se nám skutečně podařilo mít evropský návrh, který přináší evropskou přidanou hodnotu a evropská pravidla pro přeshraniční digitální infrastruktury nyní v digitálním běhu. Nebylo to jednoduché, děkuji vám za to. Dále téma děňové politiky, už to zde padlo, ano, skutečně lucemburské předsednictví eh, proto to bylo skutečně jaksi velký, velký úkol a nyní je třeba se podívat na to, zase nám podaří jednak nějakým způsobem zkombinovat eh, tu potřebu evropské solidarity a toho, že samozřejmě za daňové otázky odpovídají národní státy. Všichni, kdo zde kritizovali vaše předsednictví, eh, musí být na pozoru, protože neví, zda Evropská komise jednoho dne neobjeví také jejich zemi a daňovou nezávislost v jejich zemi také nebude vidět spíše jako nesolidární kování. Děkuji, pane Betele, a mám pocit, že že Eh, že myslím, že nebylo nutné, aby po vaší volbě se konal summit. Děkuji a nyní má slovo pan López Aguilar. Děkuji. V této diskusi se hovořilo o úspěších lucemburského předsednictví, ale nehovořilo se dostatočně o záležitostech, které jsou zablokované na radě eh, už několik let. To je třeba případ směrnice o ochraně finančních zájmů Evropské unie pomocí trestního práva. Bohužel se to nepodařilo odblokovat ani lucemburskému předsednictví. Klíčové téma je diskuse ohledně DPH. Rada se domnívá, že by se to mělo, mělo, mělo to zůstat v členských státech, kdežto parlament a komise to považují za hlavní zdroj prostředků evropského rozpočtu. V prosinci vznikl rozsudek soudního dvora a tam se říká, že Podvody na zájmech Unie by se měly řešit v právním systému členských států a to potom musí mít dopad i na směrnici o ochraně finančních zájmů Unie. My tedy musíme doufat, že za nizozemského předsednictví se tato dynamika zrychlí a že tato směrnice bude konečně odblokována. Děkuji, slovo má pan poslanec Marias. Děkuji, pane předsedo. To, jak se lucemburské předsednictví poslavilo k uprchlické krizi, ukazuje, že stroskotalo, protože Řecko se stalo obrovským uprchlickým táborem. Máme na řeckých ostrovech, v Egejském moři a v dalších oblastech tisíce uprchlíků a migrantů politika přerozdělování 160 tisíců, 160 tisíců. pane premiére pane Junckere stroskotala. Bylo přerozděleno pouze velice málo uprchlíků v rámci tohoto systému do prosince. To bylo asi 184 osob. A jak to vypadá s Tureckem? Je známo, že Turecko a turecké úřady podporují převaděče a vy jste proti tomu vůbec nic nepodnikli. Tato obvinění tady jsou, máme k dispozici údaje. A pak Eh, chcete podpořit nový Frontex, dobrá, ale tímto vytváříte něco, pomocí čeho chcete tedy zasahovat, ale eh, vlastně tím podkopávat či se jak se vyhýbat suverénním rozhodnutím členských států a Řecko se s tím stává protektorátem. Děkuji, pane Betel, pane Junkre. Vy jste oba ze, ze země, která eh, si velmi osvojila eh, komunitární přístup a tudíž se se opravdu mobilizovali, abychom, aby Evropská unie bojovala s terorismem. Eh, otázka mených údajů cestujících je jedním prvkem této skládanky. Ale nemyslíte si, že bychom měli jít ještě dál nad rámec toho a že bychom měli přistoupit ke skutečné spolupráci mezi spravodajskými službami, zejména aby jak, jak si vzpomínám, že tato záležitost byla považována američany za naprosto esenciální po útocích 11. září a e, dnes e, to jako prioritu označuje má země a e, je to, a to, že je důležité, abychom bojovali proti financování terorismu. Třeba Eh, často ty předplacené eh, karty mobilní jsou také eh, velmi silnými zbraněmi pro teroristy. Takže se chci zeptat, necháte toto další, předáte toto dalšímu předsednictví, abychom se pustili do, toho, do této zcela zásadní otázky a potenciálního rozvoje terorismu? Děkuji, slova, slovo má pan Kelly. Kelly. Pane Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem ani nečekal, že mi dáte slovo. E, nejlepší věci e, přichází eh, v malých dávkách, malých baleních, jak se říká. A to platí jak osobně, tak i pro státy. Lucembursko malá země, ale přitom zcela ústřední a e, zcela um, odevzdaná myšlence Evropské unie. Eh, chci eh, poděkovat za tento skvělý eh, pokrok v řadě oblastí, zvláště ta, která mě zajímala ochrana údajů v trialozích. Zástupce rady byl skutečně kompetentní, plný seberuvěry a také přistupoval ke všem spravedlivě a podařilo se nám dokončit, dotáhnout toto nařízení o ochraně údajů. Ne všichni jsou spokojeni, ale to je asi dobré znamení, když je to nařízení. Eh, já jsem přesvědčen, že obstojí zkoušce času. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Kelly. Pane Funtuli, jste byste chtěl eh, přijít s nějakou technickou poznámkou, takže prosím. Děkuji, pane předsedo. Při veškerém respektu vůči vám bych rád řekl toto. Nezařazení poslanci tohoto parlamentu nebyli zvoleni jiným způsobem než ostatní poslanci, ale bohužel je tomu tak, že během postupu ke HDI nikdy nedostaneme příležitost promluvit. Naše řečnická doba je nezazených je již takto velice limitována, ale sledujeme tento trend. Při postupu ke HDI dostávají slovo všichni též poslanci z frakcí, ale my jsme v podstatě z tohoto procesu vyloučeni. To je třeba změnit a dořešit. Je mi líto, pane kolego, ale žádní nezařazení poslanci se nepřihlásili eh, do postupu ke HDI. A pro, za nezařazené hovořil v debatě pan Balco, takže já s vámi v tomto nemohu souhlasit. A slovo má nyní pan Madrides. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. I já z tématu, eh, které pozorujeme v posledních měsících. Čeho jsme byli svědky v posledních měsících? Eh, neustálý vzdor Erdogana eh, v Turecku implementovat své povinnosti v oblasti základních práv eh, právního eh, řádu ve vztahu ke Kypru a jeho okupaci a také útokům vůči vlastnímu obyvatelstvu, akademici, kurdové v kurdských provinciích. Takže má otázka je prostá. Domníváte se, a teď to je vlastně pří, na, přímo na komisi, že naše politiky vůči Erdoganovi v eh, uplynulých měsících byly efektivní? A je to v souladu s principy Evropské unie, nebo je to něco jiného? Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Nyní to je uzavřen postup ke čtí a dostáváme se k panu Junkerovi jménem komise. Prosím, pane Juncker. Vážený pane předsedo, bylo tady položeno skutečně velice mnoho otázek Evropské komisi, takže Respektive nebylo položeno mnoho otázek, takže těch málo, kterých bylo položeno Evropskou komisi, nemusím se jimi zabývat doho, protože většinou to byly poznámky, které se snažily jaksi velice nevybíravě vyjadřovat o mé vlastní zemi, na to tady nemusím reagovat. Uh, a takže já doufám, že dnes výjimečně, tedy to mohu vzít eh, trochu stručněji. Chtěl bych zareagovat na dvě či tři otázky, které byly určeny Evropské komisi, zvláště ty týkající se spolupráce tajných služeb. Je to opravdu uh, reálný problém, reálné téma a neudělali jsme v něm velký pokrok. Tajné služby uh, jsou natolik tajné, že se nedaří vlastně zjistit, jak by mohli spolupracovat. Už v roce 2001 eh, při událostech v New Yorku a ve Washingtonu Evropská rada za předsednictví Guy Verhofstadta eh, se dohodla na tom, že je třeba posílit spolupráci tajných služeb členských států aliance, členských států Evropské unie. Ale stalo se eh, toho jen velmi málo. A to i v návaznosti na různá odhalení, která jsme dostali. Ukázalo se, že tajné služby spolupracují nedostatečně a i policejní složky. A je tedy zřejmé, že musíme se na toto dále soustředit. Dále tady byla otázka na boj s financováním terorismu. To je téma, které si zaslouží naši pozornost a komise předloží akční plán boje proti financování terorismu v únoru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Junkerovi a slovo má nyní pan premiér Betel. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat všem europoslancům, kteří se zapojili do diskuse o lucemburském předsednictví. Nejprve byla tady otázka ohledně vztahů se Spojeným královstvím. My teď čekáme na konečný text. Není to v pravomoci toho půlročního předsednictví, je to na předsedovi Tuskovi, aby pokračoval v jednáních s britskou vládou a já eh, tedy z těchto důvodů jsem o tom nehovořil. Pan Papadimulis mluvil o problémech a i další řečky kolegové mluvili o migračních problémech. Já souhlasím, e, e, solidarita není jednosměrná. Ty závazky přijaté všemi stranami musí být dodrženy. ty náklady, někdy to vypadá jako kdyby ty náklady neslo jenom Řecko, ale uvědome si, že Německo, a už to tady bylo zmíněno, eh, také nese poměrně vysoké náklady. Nemůžeme tedy mluvit jenom o jedné zemi. Důležité je říci, že hotspoty eh, nefungují ideálně a je tedy třeba pomoci i řeckým kolegům, aby se jejich fungování zefektivnilo. Eh, nenechali jsme Řecko osamocené Řecko a další dotčené země dobře vědí, že například lucemburské předsednictví požádalo Evropskou komisi, eh, aby se zabývalo tím, zda v souvislosti s paktem stability jsou možnosti ohledně výdajů na migraci paní Le Pen přišla v 9.25 a odešla v 9.47. Projev si nevyslechla, takže ji pošlu kopii a nebudu ji ani odpovídat, protože už tady zase není. E, pokud jde o e, daňová rozhodnutí, e, lucemburské předsednictví mohlo zajít dále, mohla se zohlednit veškerá daňová rozhodnutí i ta, která jsou výlučně národní Já se nebudu k těm slovům na adresu Lucemburska vyjadřovat, protože si to eh, ani nezaslouží. Paní Beres hovořila o zákonu proti eh, financování terorismu. Ano, to musí být priorita pro rok 2016 a my to podporujeme. Pokud jde o PNR, eh, Skutečně pan předseda Juncker už to říkal, je tady spolupráce mezi spravodajskými službami, která by se měla podstatně vylepšit, měla by fungovat. Mluví se o tom, je třeba, aby to zaznamenalo pokrok. A konečně k otázce eh, poslance Lópeze Aguilara. Ano, podvody z DPH by měly být trestným činem. Eh, pane předsedo, dovolte ještě abych řekl, že chci poděkovat za chválu na adresu vlády a úředníků. Ano, někteří by chtěli, abychom v něčem zašli dál, někteří měli pocit, že jsme zašli moc daleko, ale myslím, že se nám podařilo uspět v něčem, co je dnes velkým problémem v naší zemi i v Unii, a sice Eh, vlastně takové to propojení, která jsou velice ohrožená mezi národy, mezi náboženstvími, mezi občany, mezi generacemi a je třeba, abychom tyto mosty, toto propojení znovu eh, budovali mezi námi i mezi Unii. Přeji hodně štěstí nizozemskému předsednictví, aby pokračovalo v tomto duchu. Potřebujeme to. Prezident. Děkuji panu ministerskému předsedovi.